send, once I had sent the email. That was lovely. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Vážení kolegové, zaujměte prosím svá místa. La séance est reprise. Budeme pokračovat v našem zasedání. Nous avions hier Včera jsme měli poměrně eh, bohatý eh, pořad jednání, stejně tak i eh, dnešní zasedání bude trhat, trvat mnoho hodin. Kolovala tady taková fáma, že budeme zasedat i zítra, i ve čtvrtek, a to musím popřít, ani zítra, ani ve čtvrtek zasedání nebude. A mm, nyní mohu předat slovo zpravodaji pro rozpočtový rok 2017. Takže za chvilku. Takže připravte se, že si vyslechnete Jence Gejra, zpravodaje, který v návaznosti na zasedání, kdy nám paní Georgiev eh, představila hlavní linie eh, rozpočtu, návrhu rozpočtu 2017. Eh, komise se vyžádala šest týdnů navíc, aby toto připravila, tedy až koncem června jsme měli první návrh rozpočtu. Diskutovali jsme následně 4. července a náš zpravodaj mezi tím připravil doporučení. Hovořili jsme o tom včera na zasedání eh, koordinátorů. Eh, byla to taková první výměna názorů. A dnes eh, dopoledne nás zpravodaj bude informovat bez pochyby o tom, co bylo řečeno včera. Takže pokud nyní k tomu chce někdo něco říci v rámci úvodního slova, ale vidím, že pan Geir již přichází a bude tedy eh, moci eh, nás eh, informovat o svém návrhu doporučení, návrh, který bude předán radě. Měli bychom tím dostat radu pod tlak. Rada by měla pochopit, jaká jsou očekávání parlamentu a aby e, nedošlo ke krizi, e, rada by měla toto zohlednit. Takže, pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne pokračujeme v diskusi, kterou jsme vedli včera mezi koordinátory. Víte, o tom bodě, o té záležitosti eh, v rozpočtovém postupu. Víme, kde se tedy nyní nacházíme v rámci rozpočtového postupu. Běžně bychom již na minulém plénu odhlasovali mandát na trialog, který by se konal eh, tento týden a v rámci tohoto trialogu bychom hovořili s ostatními institucemi o tom, jaký názor máme my na návrh rozpočtu komise odložení evropského rozpočtu změnilo tento postup a proto nyní musíme použít eh, proces, který jsme použili také v roce 2014. Návrh rozpočtu byl předložen se spožděním, rada je pod jistým tlakem, musí velmi rychle představit eh, svou pozici, dokončit ji, připravit ji tak aby mohla zahájit trialog s námi, který se bude konat začátkem září. Bude to jakýsi trialog pozdního léta e, na dia- trialogu jarního, jak to bývá běžně. Nemůžeme tedy rozhodnout o mandátu, ale budeme postavovat e, tak, jako v roce 2014. Což znamená, že vyšleme letter of recommendation, tedy dopis s doporučením ostatním institucím a já jsem tedy předložil návrh tohoto dopisu s doporučením. A tento dopis doplníme stanoviskem odborných výborů. José Manuel Fernández včera nadnesl otázku, zda bychom to nemohli povýšit na pracovní dokument, tom zvýšili, tedy ten status, že by to mělo větší institucionální význam a ukázalo by to asi ještě lépe, jak my o tom smýšlíme jako parlament. Já ovšem tady nechci snižovat význam dopisu s návrhem, s tím doporučením, který bychom odeslali tedy mým jménem, samozřejmě i jeho jménem, a včera jsme o tomto dopisu, jak jsem již uváděl, hovořili na koordinátorech. Tento, na, tento dopis s doporučením v sobě neobsahuje žádné zásadní politické novinky v kontextu toho, co Evropský parlament představil v březnu jako naše pokyny. Což znamená, že veškeré body, které máme v našich pokynech, Eh, jsou obsaženy i v tomto dopise a je to doplněno o ta, o ta fakta, tedy o čísla a o další informace, o tom tedy, jak by měl vypadat rozpočet na rok 2017. Připomínám, že v pokynech jsme se usnesli na tom, že očekáváme, aby veškeré výdaje, které byly nutné na uprchlickou krizi, nebyly sníženy, A bohužel se to, to, to stalo, což znamená, že komise, jsme o tom hovořili na výboru, eh, zasahuje do okruhů 3 a 4 a využívá marže až skutečně ke stropu víceletého rámce. Kompletně je využila a nad to se používají speciální nástroje pro to, aby bylo možné do těchto oblastí doplnit dodatečné finanční prostředky. Nad to říkáme, že v, respektive na to, se, na to se ještě velice silně mobilizuje v, kategori- v okruhu 1a. My samozřejmě nechceme zapomínat na to, že je třeba řešit eh, uprchlickou krizi. Evropa musí ty velké záležitosti řešit, musí se jim věnovat. Ale na druhou stranu je tady také růst a zaměstnanost. Takže okruh 1A to je v pořádku. Tady na parlamentu asi máme trošku diference v tom smyslu, které eh, nástroje by měly být považovány za prioritní a které ne. Ovšem to jsou věci, které hrají pouze podřadnou roli v tom doporučujícím dopise, neboť se všichni shodneme na tom, že je třeba, aby skutečně došlo k silné mobilizaci prostředků pro růst a pracovní místa a ty detaily si potom později dořešíme. Zdůrazňujeme také to, že v kruhu 1b, což je kohezní politika, eh, došlo k velkému poklesu pladeb a vyjadřujeme také naši obavu, zda to znovu nepovede k té krize plateb evropského rozpočtu, kterou jsme částečně již vyřešili a zda to tady ještě dále neuškodí platbám. Takže budeme muset hovořit s komisí o tom, zda ty snížené platby v kontextu toho, že ty operativní programy ještě dobře neběží v, v kohezních fondech členských států. Zda tedy může e, komise v kontextu toho ty snížené platby si odůvodnit a spravedlnit. Včera na koordinátorech si nemůžu říct, že bychom se nějak hádali, to, to by bylo příliš silné slovo, ale měli jsme jisté různé názory na to, jak e, jasní máme být v případě EFSI, tohoto programu v kontextu toho, že nejenom parlament, ale také komise si dělá starosti, zda Evropská investiční banka může dodržet přislíbenou adicionalitu při financování projektů pro růst a zaměstnanost. Zda tedy dodrží tento slib. Z tohoto pohledu jsme zahájili naši debatu o programu EFSI, tomto fondu. E, proč? Protože 8 miliard eur e, my jsme museli z rozpočtu vlastně poskytnout pro záruku pro EFSI a z těchto 8 miliard bylo mobilizováno zatím pouze 3,8 miliardy, což znamená, že v rámci našeho rozpočtu budeme muset mobilizovat ještě další prostředky pro to, abychom posílili EFSI. Dále, situaci kdy budeme vlastně hlasovat také o tom, e, že CEF a Horizont 2020 jsou také smysluplné nástroje, které prospívají společnému cílu růstu a zaměstnanosti. A my jako parlament v této situaci jsme vždycky byli toho, vždy byli toho názoru, že tyto nástroje musíme chránit, že z nich nesmí být odebírány prostředky na záruku pro EFSI. Chceme se chovat takto i nadále. Navíc jsme v dopisu uvedli mnoho bodů, které souvisí s aktuálním stavem rozpočtu a vyjadřujeme tam naši všeobecnou obavu, co se týče návrhu rozpočtu budou opakovat pouze určitá hesla. Je to vše známo, jsou to naše známé postoje, hovořili jsme o krizi plateb, e, o tom hovoříme tady v dopise dále. Popisujeme situaci v oblasti finančních nástrojů, které částečně nefungují tak, jak by si představoval, jak by si to přál Evropský parlament a účetní dvůr takže to už jsme také vyjádřili a dále říkáme to, že zvýšené používání finančních nástrojů vede také k tomu, že rozpočet pravděpodobně změní svůj politický charakter tím, že se bude čím dál tím více odvracet od dotací a přiklánět k používání finančních nástrojů, což povede k tomu, že mnoho politických oblastí, kde vlastně bez dotací není možné z politického hlediska téměř ničeho dosáhnout, že tyto oblasti tím budou trpět. Včera odpoledne já jsem musel to slyšení bohužel opustit eh, poněkud dříve, než bych si býval přát, protože jakožto zpravodaj musím navštěvovat všechny odborné výbory, abych eh, tam mohl diskutovat o rozpočtu s kolegy. Ale včera na slyšení jsme měli tady debatu o reformě finančního nařízení a já jsem velice dlouho pracovala velmi intenzivně ve výboru pro rozpočtovou kulturu, takže si myslím, že se eh, v tom poněkud vyznám. A eh, přišlo mi skutečně zajímavé, že zástupci a zástupkyně Evropské výzkumné komunity, kteří tady byli, eh, zahájili své příspěvky přesně tímto tématem a totiž řekli, milý Evropský parlament, můžeme se rádi s vámi bavit o finančním nařízení, ale ten krok, který vy děláte, že se odvracíte od dotací a přikláníte k finančním nástrojům, to vyvolává velké obavy právě eh, v našich vědcích a výzkumnících, protože oni extrémně závisí právě na grantech, tedy na dotacích. Tedy toto není určitý ná, pouze určitý nástroj v rámci zpravování rozpočtu který jistě finanční nástroje někdy jistě jsou prospěšné. Na druhou stranu je to prostě jiná forma uspořádání rozpočtu. A já si myslím, že rozpočtový výbor eh, Evropského parlamentu by se měl zamyslet nad tím, jaké dopady bude mít používání těchto nástrojů, nejenom z ohledu toho, zda se to dobře provádí, zda je to užitečné, nebo zda to dosahuje té páky toho slíbeného pákového efektu, Tedy nejenom z těch čist, měl by se zamyslet nejenom nad těmi čistě technickými aspekty a rámcovými podmínkami pro finanční nástroje, ale měl by se zamyslet také nad tím, že je to zcela jiný typ nástroje, jak zcela jiný způsob toho, jak uspořádat, strukturovat rozpočet a že tento nástroj prostě uh, sebou přináší specifické nevýhody. Pokud omezíte dotace, tak se prostě také omezíte i v realizaci jistých politických cílů. A jeden příklad v této souvislosti, protože to vždy hraje jistou roli v našich rozpočtových úvahách. Připomínám, že členské státy, když se připravoval poslední střednědobý finanční rámec, rozpočtovému výboru chtěli jaksi přikrášlit veškeré ty škrty, ke kterým došlo tímto argumentem, a totiž, to byly ty zajebené, ti čistí pláci, ano, budete mít v rozpočtu méně peněz, ale tyto peníze budeme moci využívat smysluplněji, protože tady máme ty úžasné finanční nástroje. V situaci, kdy v, na podzim budeme také diskutovat o střednědobém finančním rámci a my se jistě shodneme na tom, že momentálně rozpočet je podfinancován, nedostatečně financován. A pak se budeme muset tedy zabývat i s argumentem, jakým způsobem tedy tyto finanční nástroje fungují. A ta politická omezení tady jsou i technická omezení tady jsou. Prostě to z finančních nástrojů, z jejich povahy vyplývá a my to, na to budeme muset pravděpodobně v té debatě upozornit. To je ve stručnosti obsah tohoto dopisu s doporučením, který dnes tedy přikládám výboru a těším se na komentáře kolegyň a kolegů. Děkuji, pane zpravodaji, za toto sdělení. Eh, Diskuze bude krátká, protože v 10.30 přijde Mario Monti a ještě předtím, než dám eh, slovo zpravodajům eh, ostatních sekcí, eh, máme tady prostor pro krátkou výměnu názoru, pan mon. Uh, děkuji a děkuji zpravodaji za tu prezentaci a ten předložený dopis. Pokud je o ten rozpočet a výbor regi, Eh, my jsme se samozřejmě velice zaměřili na eh, tu část 1b a je tam tedy eh, ten pokles o 23,5 v této části. My všichni očekáváme, že ten náběh programu bude velice pomalý. Jsou tady dohody o partnerství v jednotlivých programech, ale Eh, je třeba, abychom se v rámci těch stávajících programů posunuli kopředu, eh, Ty eh, částky musí být schváleny a musíme dosáhnout toho plného, plného režimu. A pokud je o ten pokles 23,5 v této části, to je pro nás problematické. Já beru na vědomí to, co říká zpravodaj. Eh, že ta čísla by neměla dále eh, klesat, nicméně eh, musíme v rámci diskuse s komisí diskutovat o tom, zda tedy ty částky by, budou dostatečné pro to, abychom mohli ty platby realizovat v příštím, v příštím roce. Nesmí totiž to znamenat, že ten pokles bude znamenat, že nebude dostatečný objem rozpočtu pro tuto kapitolu v příštím roce. Děkuji. Děkuji a dobré ráno, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za odvedenou práci na tomto materi- materiálu a za konstruktivního ducha mm, při e, přípravě a na zasedání stínových zpravodajů. Jenom pár poznámek k tomuto dokumentu a mm, pokud jde o stanovisko naší e, frakce. Za prvé musím říci, že my pracujeme na tom schvalování rozpočtu 2017 souběžně s tím, jak probíhá e, revize víceletého finančního rámce a první závěr, který můžeme z toho vyvodit, vše, co bude e, rozhodnuto, pokud jde o e, revizi víceletého rámce, to je třeba i hned implementovat i do rozpočtu 2017. A jsem velice rád, že zpravodaj se k tomu postavil velice jednoznačně, pokud jde o toto doporučení. Za druhé, eh, pokud je o jednotlivé eh, části, eh, to, co již bylo řečeno, je tam 23%, 23% pokles u té kapitoly 1b Komise nás tedy seznámila s tím návrhem rozpočtu, jsou tam dvě platby, eh, nebudou se provádět eh, další platby eh, za období 2007 až 2013 a rovněž se počítá s tím, že ty operační programy budou plně v provozu. Takže to jsou v tomto stádiu jediné informace, které máme ze strany komise. A my jsme jasně řekli, že pokud je o interinstitucionální zasrání, které proběhne eh, v září, chceme, aby bylo jasno v této oblasti a především eh, chceme, eh, aby bylo jasné, na jakém rámci bude tedy fungovat ten víceletý rámec. Samozřejmě je tam ještě ta marže, musí tam být dostatečná flexibilita, parlament na to poukazoval a pak je tady ještě kapitola 3 a e, omezení e, těch částek. E, pokud jde o uprchlickou krizi, je třeba se zaměřit na ekonomiku, tvorbu pracovních příležitostí a tak dále. To, je, to jsou priority pro naší frakci a 1D je tedy velice důležité. Děkuji zpravodaj rovněž za ty závazky, které tam Eh, byly zneseny i pokud jde o nárůst eh, pladeb za eh, náklady. Chceme rovněž podpořit vytvoření pracovních příležitostí FC. V tom dokumentu zpravodaje jsou obavy ohledně FC a adicionality. Já myslím, že tady musíme vyčkat na hodnocení komise, které by mělo přijít v září tohoto roku, tak abychom měli jasný eh, přehled. Eh, pokud jde o EIB a eh, zprávy, jediné, které máme k dispozici, se týkají roku 2015. Tam vidíme pozitivní impact, pozitivní dopad, pokud jde o investice a potřebujeme přesnější hodnocení a k tomu ještě potřebujeme vyčkat určitý čas. Pokud je eh, o výhled do roku 2020 a EFSI, eh, vidíme, že tam je celá řada dobrých eh, projektů v tom rámci 2020, nicméně mnoho z nich nebylo možné profinancovat a je třeba tedy, aby v té části 2 a 4 došlo posílení zdrojů. Dvojka zemědělství, tam je ještě určitá marže Eh, abychom případně pokryli eh, nějaké další zemědělské krize. Pokud je o části 3 a 4, tam v zásadě můžeme souhlasit eh, s tím, o čem hovořil zpravodaj, s tím, že ten strop na trojce je třeba ještě přehodnotit. Samozřejmě musíme si být jistí, že budeme schopni profinancovat i náklady na tu novou pohraniční službu. Děkuji. Děkuji, paní Tomá. Děkuji, pane předsedo. Já mohu být stručná. Jedna kvůli tomu, eh, že v té části 1b nesmíme zapomenout na to, že eh, fondy soudržnosti eh, nejsou pouze fondy solidarity, ale rovněž jsou to i významné investiční prostředky a na to se čím dál tím více zapomíná o té doby, co implementujeme EFSI. Velice často zapomínáme na to, že tyto fondy rovněž se podílejí na investicích, eh, možná i více než EFSI. A eh, pokud jde o snížení pladeb, eh, to jsme tady slyšeli, i vzhledem k tomu skluzu stávajících pladeb se mi to zdá poměrně nevhodné. Za druhé, pokud jde o mm, část 2, využití 50% marže fondu společné zemědělské politiky, proč ne? ale musíme to ověřit. A mám určitou pochybnost, že eh, toto využití eh, marží v zemědělství eh, v té době mnohačetných krizí, nevím, jestli to je úplně vhodné. Děkuji, pan Dudanu. Děkuji, pane předsedo. Asi to samé, já myslím, že nemůžeme souhlasit s tím 23% poklesem rozpočtu. Tady Eh, bez pochyby jsou velká očekávání v terénu a je to vazba mezi Evropou a těmi konkrétními územími eh, v rámci eh, kohezních fondů. Já v neděli jsem byl s prezidentem Francouzské republiky a zdůrazňovali jsme mnohokrát význam evropského financování na Eh, různé operace. Takže je to taková vazba mezi eh, tím územím a Evropskou unii a nesmíme to přerušit, tu vazbu. Já vím, eh, že tam je celá řada manévrů, aby došlo ke spoždění těch pladeb, ale to je problém spíše té byrokracie, která se váže na tyto evropské fondy a ta byrokracie vede k těm skluzům, ta byrokratická zátěž vede k obrovským spožděním a díky tomu se později i vyplácí. A to je velice závažné, pokud jde e, o pokračující postup. Musíme, prosím, je třeba zjednodušit postupy. A e, pokud jde o výhled 2020, e, zase i zde vyslechli jsme včera zástupce výzkumných institucí, mají určitá očekávání a Evropská unie musí toto podpořit. Děkuji, pan Dupré. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych připomněl to, co jsem eh, říkal včera, protože to je důležité z hlediska veřejného mínění. Všechny eh, požadavky eh, na čerpání, ať již jsou legitimní, z části 3 a 4, jsou některými spoluobčany vnímány jako něco, co jde i mimo Evropskou unii. Eh, takže eh, musíme jasně nastavit naše priority, eh, abychom informovali, jaké jsou naše záměry, abychom informovali evropské občany a Měli bychom tedy podpořit tři priority, podpora investic a proto jsme měli určitý spor s panem zpravodajem včera, ale myslím, že se nám daří nalézt řešení za druhé podpora malých a středních podniků, to vychází i z EFSI, ale i z různých specifických programů a rovněž podpora mladých. Já myslím, že jednou z hlavních priorit tohoto rozpočtu musí být podpora mladých, ať již je to Erasmus+, eh, k tomu přímo přispíváte v rámci iniciativy, ale je tady zaměstnanost eh, mladých 1A a část 1B je pro nás eh, velice významná. Eh, budou předloženy pozměňovací návrhy ohledně eh, části 2, protože je jasné, že v té části 2 by měl být dostatečný prostor eh, k tomu, aby zemědělci se mohli poprat s krizí, především v oblasti produkce mléka. Za třetí, chtěl bych, <clears throat> abychom vedli eh, důležitou eh, diskusi eh, ohledně pladeb. Už mnoho let zdůrazňujeme platby, jako kdybychom to byli my, parlament, kdo zodpovídá za to, že faktury budou proplaceny. Takže Velká část těch vyjednávání eh, se týká toho, že eh, ty eh, prostředky budou vynakládány na to, co v zásadě problematické není. Já jsem poněkud unavený z toho, že se neustále řeší problematika pladeb komise v 1b eh, snížila objem pladeb eh, o 23%, tak buď ta organizace neví, co chce, anebo je to zodpovědná organizace a eh, je si vědoma toho, že s těmito prostředky vyřeší. Ale víme, že eh, strukturálně se neřešilo nic, pokud jde o ten takový jojo efekt u pladeb. Já nechci zase další rok eh, se hádat eh, s radou a komisí a tahat se o peníze. Ty peníze nejsou pro nás. Já chci, aby to bylo naprosto jasné já nechci již dál hovořit o e, problémech pladeb. Chci, abychom vedli pozitivní politickou e, debatu o tom, jakých výsledků dosáhnout. A pokud se komise spletla e, v rámci svých odhadů, tak pak musí předložit v rámci rozpočtového řízení opravný návrh ale já bych chtěl vyslat jasný signál. Nesmíme se pouze soustředit na ty platby. To není náš problém, to je problém evropských eh, institucí. Pokud se eh, komise spletla, tak je třeba, aby eh, to opravila. Děkuji. Máme ještě asi půlhodinovou diskusi a mělo tady být eh, i představení eh, dalších eh, sekcí a následná diskuse. Ještě tady mám čtyři řečníky, řečníky prosím, buďte struční, pan Manka. Děkuji, pan předseda. Souhlasím s pan... Děkuji, pane předsedo. No, promiň, promiň. Souhlasím s panem předsedou, že musíme mobilizovat další zdroje i pro Evropský fond pro strategické investice, ale také je třeba zabezpečit, aby EFSI plnil opravdu svou úlohu, a to i doplňkovost, ne aby nahrazoval soudržnost, protože jinak se míjí účinkem. Je tu krize pladeb a řešíme ji v současnosti zejména tak, že nefunguje implementace a to si nemůžeme dovolit, když chceme nastartovat investice. Musíme tedy jednoznačně nastartovat implementaci. Také je důležité zabezpečit zdroje pro malé a střední podnikatele a to nejenom cestou bankovních úvěrů. Musíme se věnovat unii kapitální, kapitálových trhů. Musí být e, e, zajištěn dostatek kapitálu a samozřejmě struktura strukturální reformy. Musíme zpřístupnit alternativní zdroje financování pro malé a střední podnikatele, kteří se v současnosti opírají o bankovní úvěry, které rozhodně nestačí. Je třeba dokončit bankovní unii, abychom zabezpečili finanční stabilitu. Dále musíme snižovat rizika v bankovním odvětví. Jistě dnes budeme hovořit i o vlastních zdrojích a proto, pokud chceme dosáhnout stability v rozpočtu, eh, nemůžeme si dovolit další spoždění s výsledkem diskuzí o vlastních zdrojích. Měli jsme to řešit během tohoto pololetí, vlastně jsme to již měli ukončit, ale stále se to posouvá. Eh, teprve koncem roku budeme mít komplexní informace. Další spoždění propuštění si nemůžeme dovolit a musíme se zaměřit na hlavní priority. Děkuji. Merci. Děkuji, pan Fernandez. Ah, euh, Velice stručně. Ano, děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji. Já rozumím tomu, co říkal Gerard Depré. Souhlasím s tím, neměli bychom klást důraz na platby jakožto priorita parlamentu musíme eh, klást prioritu na eh, politické otázky. Ale musíme eh, mít i ten preventivní přístup a musíme vyžadovat odpovědnost ze strany komise. Jedna věc by měla být v tom materiálu. My jsme to, o to žádali již více, vícekrát. Chceme plán pladeb až do roku 2020 v tomto finančním, víceletém finančním rámci to je požadavek, který nesmíme opomenout a je to způsob, jak nastavit odpovědnost komise tak, aby uhradila závazky. Děkuji. Děkuji. Eh, jeden výzkumník včera nás informoval, že čekal na platbu již eh, více než rok. Eh, vzhledem k tomu, že tam chyběl jeden dokument, tak komise to využila a neplatila. Paní Neviáda. Já naprosto souhlasím s tím, co řekli všichni předřečníci a je to tedy opravdu velice ambiciozní. Já se domnívám, že bychom měli být opatrní a neměli bychom se příliš zaměřovat na bezpečnostní opatření, jak již zaznělo. Souhlasím s panem Depre, co se týče problému pladeb, ale přesto se nedomnívám, že by bylo rozumné, kdybychom nepřijímali určitou odpovědnost, když to řešíme. To by mohlo eh, eh, poškodit naši další diskuzi. Já se tedy domnívám, že to musíme řešit eh, vyváženě. Eh, my navrhujeme tento postup, ale přesto bychom si měli velice dobře uvědomit svůj postoj. A také eh, se musíme absolutně vyjádřit k tomu plánu do roku 2020. Děkuji, pan Maragal. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Dokument pana Gajera je jistě velice užitečný, protože díky tomu můžeme eh, snížit odstup od eh, předchozích eh, postojů, co se týče přepracování víceletého finančního rámce a také vzhledem k tomu prvnímu předběžnému návrhu rozpočtu Evropské komise. Přesto musíme mít zejména politické a méně odborné eh, argumenty. Je eh, nutné eh, vymezit nutné oblasti, kde je třeba něco učinit a to jsme do posud ztroskotali. Potřebujeme rozpočet, který v tomto roce bude mít zvláštní význam. Co se týče pladeb, my jakožto parlament můžeme vyjádřit své uh, obavy a vyjádřit nutnost, že musíme řešit tento problém, ale to jsou dva různé světy. Na jedné straně je komise, na druhé straně jsou členské státy, kteří nakládají prostředky a programy a závazky, které jsme přijali, je nutné samozřejmě plnit. Snad bychom měli diskutovat o tom, jak má vypadat koncepce zprávy prostředků protože e, e, toto téma jsme ještě dostatečně e, neprodiskutovali. Musíme se zabývat nejrůznějšími oblastmi, nejrůznějšími otázkami a myslíme, že se musíme zabývat programy FC Erasmus, opatření pro mládež, to všechno zde již zaznělo. Ještě jsme nehovořili o změně klimatu, protože to je v roz, naopak od návrhu komise, to, co na, vlastně navrhuje generální ředitelství pro klimatické změny. Tady je určitý rozpor, tím se také musíme zabývat a také téma bezpečnost, humanitární pomoc. Potřebujeme navýšení v okruhu 1B, 1A eh, eh, a tři, čtyři, ale musíme trvat na té cestě našeho eh, parlamentu, protože jde o občany a občanky. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl velice poděkovat panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. V mnoha záležitostech eh, mám naprosto stejné mínění jako on a jsem si jist, že naše frakce eh, to vidí velmi podobně jako já. Chtěl bych ovšem zdůraznit jednu věc. Nejsem toho názoru, jak zde někdo říkal, že je to problém komise, pokud rozpočet Evropské unie má velkou mezeru mezi závazky a platbami mezi tedy těmi, těmi platbami, ke kterým se zavázal a těmi prostředky na to skutečné vyplácení. Je to totiž problém i Evropského parlamentu, neboť my ten rozpočet také schvalujeme, takže nemůžeme říci, že se nás to netýká. A poukazuji na jednu věc. Máme dvě možnosti, jak tuto mezeru uzavřít. Te existují ale v tomto parlamentu bohužel se neustále hovoří pouze k navýš- o navýšení prostředků na platby, ale tuto mezeru můžeme také dořešit tak, že snížíme prostředky na závazky. To je prostě technicky možné. Zda je to možné politicky, to je otázka. Já chápu, že tento parlament chce mít co možná nejvíce peněz pro Evropskou unii. Bylo by krásné, kdybychom ty peníze dostali, ale když je nemůžeme dostat, tak asi není ta správná cesta, to, že se navýší závazky, když víme, že nemáme peníze na ty platby. Měli bychom se chovat odpovědně a proto si myslím, že mnohé je správné, ale vedle toho, vedle těch detailů, nesmíme ztrácet se zřetele tu širokou linii. Musíme, a kolega Gaja to několikrát opakoval, opět uvést do rovnováhy ty úkoly, které má Unie skutečně plnit. Pokud je má plnit, tak nám členské státy musí poskytnout prostředky, pokud je neposkytnou, musíme jasně říci, že určité úkoly prostě plnit nemůžeme. Pokud se takto nezachováme, tak tady vždy budeme mít tu mezeru a není to dobré. Děkuji. Pan Gajer velice stručně, aby to uzavřel. Děkuji mnohokrát. Děkuji za konstruktivní komentáře kolegyň a kolegů jsem velice potěšen, že jsem zde slyšel, že v detailech máme mezi sebou různé názory, ale v takovém tom všeobecném přístupu k rozpočtu, myslím, všichni eh, uvažujeme stejným směrem. Ještě bych krátce využil času, který mám, a poukázal na jednu věc. A v podstatě chci tím pouze zúraznit to, co řekl kolega Kölmer. Dělám si jisté obavy z toho, že pokud nyní nevyšleme jasný signál a jasně neukážeme na propojení mezi přeskubem víceletého finančního rámce a e, těch e, porad, našich porad o rozpočtu, a to je vlastně taková, taková dobrá příležitost toho využít. My musíme využít, vyslat jasný signál členským státům, že není možné neustále vlastně přetěžovat rozpočet. V evropských institucích si myslím všichni shodneme na tom, že je třeba více učinit pro společnou bezpečnostní a obranou politiku. A jistě se také všechny evropské instituce shodnou na to, že je třeba to platit z evropských prostředků, ale neexistuje schoda na to, zda je to možné zvládnout pomocí prostředků, které máme nyní k dispozici. A můj pocit je, a myslím si, že je to také pocit e, většiny kolegů a kolegyň, já mám prostě pocit, že ten, e, to rozpočet není dostatečně financován, má příliš málo prostředků a není možné se snažit z něho pokrýt dodatečné e, výdaje, které jsou sice politicky nutné, to naprosto nepopí, nepopírám, ale není to možné. Proto tedy musíme jasně říci, že není možné tady zavádět další politické úkoly, eh, když je jasné, že z evropského rozpočtu to prostě nezaplatíme. A my jako členové výboru pro rozpočet musíme říci, že pokud komise a členské státy jsou toho názoru, že Evropa musí učinit více pro společnou bezpečnostní a obranou politiku, že prostě bez dostat dodatečných prostředků to není možné. Děkuji. Děkuji, pan tenant, ostatní sekce. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já jsem byl zodpovědný za eh, právu, které se týká ostatních eh, hlav a dalších eh, institucí. A je to jenom 1,4 miliardu eur, ale já bych chtěl hovořit o drobnějších problémech, které musíme vyřešit během tohoto postupu, který zahájíme na podzim. Plány na vytvoření eh, mezi eh, výbory vycházejí z eh, plánů naší vlastní instituce, tedy Evropského parlamentu. A týká se to rozpočtu, který snižuje a má to bezprostřední dopad na rozpočet parlamentu. Podle mého názoru by bylo bývalo asi snazší, kdybychom o tom diskutovali v správný okamžik a ne v době, kdy je předložen návrh rozpočtu, protože nemůžeme využít normálního postupu a využíváme tedy cesty dopisů. Za druhé, pokud jde o Evropský soudní dvůr, jsem přesvědčen, že by bylo efektivnější, kdybychom navýšili položku na překlady na místo externalizace eh, služeb, které zajišťují eh, překlady. Je to velice dobrý příklad, eh, jak se liší náhledy na věc mezi evropskými institucemi, co se týče externalizace nákladů. Ale v každém případě jsem přesvědčen o tom, že se podaří nalézt vhodné řešení v nadcházejících dnech a já se opravdu těším na to, co k těmto aspektům evropského rozpočtu na příští rok řeknou kolegové. Děkuji. Děkuji, pan Manka. Děkuji panu zpravodajcovi, souhlasím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji. Souhlasím s jeho závěry a doplním dvě poznámky. Eh, za posledních pět let snižujeme počet zaměstnanců eh, evropských institucí eh, o 5 o 2500. Bylo by zapotřebí, aby se komise zabývala takovým fenoménem, když například Evropský soudní dvůr sníží počet svých zaměstnanců, ale zaměstná je potom externě. Možná jsou to stejní, možná jsou to jiní, ale jde o to, abychom skutečně vytvářeli důvěru v evropské instituce, je třeba si říci, jestli to chceme takhle dělat dál, anebo to budeme dělat tak, jak se to dělat má. Druhá věc je Evropský parlament. Upozorňovali jsme na to, že rozpočet bude nadhodnocený a e, dnes to budeme řešit přesuny, e, když jsme najednou vytáhli z klobouku 5 milionů eur a už loni jsme říkali, že indexace ve skutečnosti bude nižší, nežli se předpokládalo. A to tež konstatuje dnes Evropský parlament. Říká, že indexy byly nadhodnocené. Čili měli bychom se seriózně postavit k vytváření našeho vlastního rozpočtu, proto abychom byli důvěryhodní. Děkuji. Děkuji, pan Denano, jenom velice stručně. Ano, jenom velice stručně eh, chci vyjádřit souhlas eh, s tím, eh, co řekl pan zpravodaj Teran, Pokud jde o soudní dvůr, pan Banka hovořil o tom, že nesmíme externalizovat vše, jako například tlumočníky. Pokud jde o EHSV e a výbor regionu, Rád bych zdůraznil, eh, že tyto instituce hrávají významnou úlohu. Já jsem byl členem výboru regionu a vím, eh, jak je to důležitá instituce pro eh, jednotlivá, jednotlivé kon, konkrétní regiony a mají velká očekávání a musíme tedy na to nahlížet velice pečlivě a sdílím tedy tu obavu pana Tananda, pokud jde o snížení prostředků. Tak, já bych rád ještě jednou eh, ocenil tu eh, výbornou práci eh, našich zpravodajů, pana Gejra, pana Taranda. Tím bychom toto ukončili. Buďte připraveni, že to bude velice složitá bitva s radou. Rada jako v rámci takového rituálu nejprve sníží veškeré ty prostředky na platby i závazky. Takže bude to velký tlak i e, na pana Gera a na vaše doporučení. A můžeme přejít e, k následující problematice. Pan Gajer a pan e, Fernandez. Pilotní projekty a přípravné akce. Požádám zpravodaje, aby to bylo poměrně stručné, protože moc toho zatím nevíme. Máme počet pilotních projektů pro rok 2017, ale zatím nemáme Eh, hodnocení, které provádí eh, komise, to budeme mít teprve v září. A ah, on sera la Tak to budeme vědět v půlce července, ale stejně už tady nebudeme, abychom se s tím seznámili. Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný, protože Eh, rozpočet na rok 2017, eh, o tom hovořil už kolega Gajel. Co se týká pilotních projektů a příporné akce, je to velice důležitý nástroj pro to, aby se zaváděly nové politiky, proto, aby existovala možnost toho, abychom mohli představit řešení, které jsou experimentální, které by mohly vlastně nakonec potom vyústit to, že vzniknou novou pro, nové programy. Já musím říci, že veškeré ty přípravné eh, akce a pilotní projekty by měly, které již byly zahájeny, by měly pokračovat a měly by mít dost prostředků pro to, aby jejich cíle mohly být dosaženy. Eh, co se týče roku 2017, když s ohledem na ty marže, které jsou k dispozici, musím říci, že já budu chtít, aby ty projekty, které byly tedy úspěšné, aby tyto projekty měly prioritu. A, budu se snažit, abychom měli co možná nejvíce pilotních projektů a přípravných akcí, nebo je to skutečně způsob, jak my můžeme ukázat, jaké máme nové myšlenky. A Některé z nich již úspěšné byly a už byly přetvořeny v programy. A to musíme ukázat našim občanům. A někdy je důležité, abychom se zamysleli na tom, co vlastně Evropská unie ještě nefinancuje a co by vlastně měla financovat, protože je to užitečná záležitost, prošměšná jak Evropě, tak našim občanům. Děkuji. Pan Gajer. Já budu ještě stručnější než pan Fernandes. Máme 321 nových návrhů pro přípravné akce a pilotní projekty. A pokud se podíváme na závazky, tak eh, bychom potřebovali asi 487 milionů eur. Kolegové, to vůbec do toho rozpočtu nám jaksi nezapadá, to, to, to nejde. Tedy budeme se muset omezit pouze na ty projekty a akce, kde máme A nebo B v tom hodnocení, eh, které provádí komise a pravděpodobně stále ještě jich bude příliš mnoho. Ještě nevíme, jak to dopadne, protože pokud jsem správně informován, tak to hodnocení eh, nám bylo přislíbeno až na příští týden, takže individuálně se na to můžeme podívat, ale před letní přestávkou již nebudeme mít eh, možnost se setkat a společně se nad tím zamyslet. Co se týče tedy dodatečných úkolů a priorit, a přípravy na programy a rezerv v rozpočtu. Tady ještě upozorňuji na pilotní projekt, o kterém jsem hovořil právě. 25 milionů to má stát. A je tady otázka, kterou myslím rétoricky vůči našim kolegům. Stojí nám to za to? Když víme, jak je rozpočet omezený, Stojí nám to skutečně za to, zejména v případě, kdy víme, že tady máme další projekty za 90 milionů, kde ještě vůbec nevíme, jak to pokryjeme. Děkuji. Já myslím, že pokud komise trvá na 25 milionech pro eh, výzkum v oblasti eh, obrany, musí komise eh, uznat, že to je 25 milionů nad rámec eh, kód pro financování eh, pilotních projektů eh, a přípravných akcí. Tam by to muselo být jasně řečeno. Pilotní projekty a přípravné akce to jsou takové malé páky, které má k dispozici parlament pro to, aby mohl přijít s vlastními iniciativami a prokázat, že máme skutečnou přidanou hodnotu. Pan Depre, jen velice stručně, pane předsedo, já souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj ohledně toho, že ten počet pilotních projektů a přípravných akcí eh, je úžasný, eh, úžasně dokazuje eh, kreativitu parlamentu. Je třeba říci, že jenom v rámci naší frakce je tam 43 návrhů těch 25 milionů a mm, ze strany komise to není eh, balíček eh, pro pilotní projekty, oni to tak nazývají, ale myslím, že to nelze eh, přiřadit k tomu. Takže mm, nelze říci, že těch 25 milionů je z toho balíku pilotních projektů. A vzhledem k tomu, že máme tedy výběr z obrovského počtu, Možná bychom eh, si měli stanovit z těch hodnotících kritérií nějaké konkrétní kritérium, eh, třeba v tom smyslu, že eh, vybereme a priority projekty, které budou ty nejlepší. A bude velice obtížné vybrat jenom některé z těch projektů klasifikované označením A. Já, já bych chtěl vědět, co zpravodaj navrhne za postup. Protože pokud nebudeme mít určitá kritéria, tak eh, to bude rozhodnuto náhodně. Eh, ano, a možná bychom také měli ověřit, eh, zda je to v souladu s prioritními cíly, které jsme si stanovili. Tedy, aby tam byl naprostý soulad mezi prioritami stanovenými v mm, doporučeních zpravodaje, což je vyjádření koncenzu jednotlivých frakcí, a to musí to být jeden eh, z faktorů výběru projektů a eh, musí to být v souladu s těmi prioritními cíly. Eh, tím bychom asi toto mohli ukončit, vážení kolegové, a přejdeme k dalšímu bodu. Dám slovo panu Kristoforu, pokud je o Fond Solidarity. Děkuji, Pane předsedo, týká se to návrhu hodnocení EU eh, Fondu Solidarity Evropské unie. Chtěl bych nejprve říci, že to je velice důležitý fond. Byl vytvořen v roce 2002 pro eh, řešení důsledků katastrof a již eh, se podařilo zpracovat 69 případů bylo eh, dáno k dispozici 3,7 miliard eur. V roce 2012 došlo k eh, přepracování pravidel poskytování prostředků z tohoto fondu došlo k určitému zlepšení na základě iniciativy našeho výboru a situace je taková, že Členské státy eh, nejprve poskytnou prostředky k řešení katastrof a eh, potom eh, členské státy dostávají prostředky zpět, aby bylo možné pomoc zajistit co nejrychleji, aby bylo možné nejprv, nejrychle, co nejrychleji zajistit odškodnění. Při tomto postupu zpracování nastaly problémy při řešení regionálních katastrof, protože v některých případech se nepodařilo splnit kritéria, ale nyní platí kritérium to, že v případě regionálních eh, katastrof eh, jsme se dostali na 1,5 eh, na regionální úrovni NUC 2. Je to také určité zlepšení, aby určitý členský stát opravdu získal eh, pomoc, tak potom eh, musí eh, ty prostředky představovat 0,6 desetin procenta HDP této země. To je problém. Například byly obrovské obrovské škody způsobené požárem v Řecku v hodnotě 40 milionů eur, ale bohužel se nepodařilo dosáhnout té pravé prahové hodnoty. Mělo to být 100 milionů. Asi bychom to měli hodnotit eh, odděleně a provést změnu, protože eh, velmi mnoho zemí je s pomoci tohoto fondu vyloučeno. V případě menších katastrof není možnost zajistit odškodnění a to je opravdu škoda, to musíme znovu promyslet. Děkuji. Má někdo nějaké poznámky? Děkuji eh, kolegovi Kristoforu za eh, shrnutí, se kterým přišel s těmi velice cenými poznatky, eh, že by bylo jednostranné stanovit minimální částku, tak bychom překročili 100 milionů pro možnost odškodnění nebo čerpání prostředků. Takže k té otázce procent Nikdo si slovo nežádá, tak tím se nám podaří ušetřit nějaký čas. To znamená, že kolega zpravodaj velice jasně eh, vyjádřil naše stanoviska. Eh, jenom upřesním, že pozměňovací návrhy musí být eh, předloženy do zítřejšího poledne. 1. září se k tomuto stanovisku vyjádříme. 8. září výbor REGI se vyjádří ke své zprávě e, a v říjnu by to mělo být na plenárním zasedání. A nyní se dostáváme k úpravám stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie. Pan Jose Manuel Fernández je Eh, nás o tom bude informovat. Eh, chtěl bych pouze připomenout, že se zdá být eh, vhodné v důsledku Brexitu, abychom šli ku předu a abychom umožnili Evropskému parlamentu, aby se již v říjnu vyjádřil eh, k třem návrhům zpráv, které představují určitý eh, balíček. Zpráva Perez o tom jsme hovořili včera eh, odpoledne a dnes dopoledne. O tom budeme hovořit od půl dvanácté. Brok Breso, zpráva a zpráva Verovštat. A počítá se s tím, Eh, že by tyto tři zprávy měly být předloženy na říjnovém plenárním zasedání a měli bychom tedy eh, dbát na to, aby eh, existoval soulad s těmi směry jednotlivých zpráv tak, aby to představovalo příspěvek Evropského parlamentu, který je nedílnou součástí a jedním z lídrů v rámci diskuse o vývoji Eh, a řízení eh, institucí Evropské unie. Například víme, že eh, euroskupina nabývá na významu. Poprvé bude rozhodovat o sankcích a tak, jak tom hovořil komisař dnes dopoledne, ta míra sankcí bude což je úžasné. Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Já nechci vstupovat do této diskuse, protože jinak bych eh, byl nucen se zeptat, eh, jaké jsou členské státy, které byly první, eh, které porušily pravidla. Jednou z tou zemí je Francie, druhou Německo a sankce nebyla žádná, ani ta nulová. A rád bych ještě připomněl eh, jednu větu, kdy někdo velice významný říkal, že Francie eh, nemůže, proti Francii nemůžou být vyměřeny sankce, protože je to prostě Francie. A pokud vezmeme eh, princip rovnosti, tak můžeme říci, že každá země je tou danou země, takže nemůže, nemůžou být uplatněny sankce. Takže Emanueli, říkal jsem toto, eh, abych navázal na to, co jsem říkal včera večer, eh, s tím, že tady máme eh, nařízení ohledně eura. Tam především Francie a Německo to porušovalo od počátku tisíciletí a právě tam nebyly nikdy žádné sankce. Teď se to změnilo, sankce už jsou, ale s nulovou sazbou. To znamená, že to nefunguje a musíme tedy zavést nějaký způsob řízení. Já eh, tento závěr eh, nebudu komentovat eh, a závěr pana předsedy a přejdu ke svému tématu. Ale toto by byla diskuze, která by byla velice zajímavá, protože i nulová sankce již je sankcí a může to mít negativní dopad. A já nechci příliš vstupovat do podrobností, pokud jde o tuto problematiku, eh, protože ale Portugal, Francie, to bylo 1-0. Ano, Portugalsko, Francie 1-0 a jsem eh, velice rád, že to bylo 1-0, byl jsem dokonce na stadionu mm, a bylo to 1-0 velice zaslouženě. Tak já nebudu vstupovat zase do této diskuse. Uh, A teď tedy přejdu do portugalštiny. Harmonář byl, harmonogram časový byl urychlený a počítalo se s tím, že to bude v říjnu, ta prezentace našeho postu je a já tedy doufám, že kolegové, i když vidím, že mnoho z nich eh, odešlo asi na nějakou jinou schůzi, kde se hlasuje, eh, já tedy vyzývám kolegy, aby přispěli E, já e, chci něco velice jednoduchého. Ty výzvy, které má EU, prostě nejenom, že e, nemizí, ale některé se ještě zvýšily. Globalizace, klimatické změny, demografický vývoj, nutnost energetické nezávislosti, migrace, nedostatek přírodních zdrojů. To vše pokračuje a naše cíle také pokračují. Je to cíl vzdělávání, cíl zaměstnanosti, inovací, výzkumu, investice, boj s chudobou, boj s klimatickými změnami. I veškeré tyto cíle máme tady i nadále, pokračují. A musíme říci, že strategie Evropa 2020 nekončí rokem 2020, ale bude také pokračovat. Potřebujeme tedy čelit těmto výzvám, uchovat si naši prioritu udržitelného inteligentního a inkluzivního růstu. A proto, abychom to mohli udělat, abychom dokázali zvládat naši cíle, tak musíme mít dostatečné množství prostředků. A to je první věc, tedy výše rozpočtu. A 1% HND pro evropský rozpočet prostě nestačí pro to, abychom čelili veškerým tím výzvám a plnili cíle, které máme. A další bod se týká nutnosti toho, že se musíme lépe koordinovat. Musíme lépe koordinovat evropský rozpočet a rozpočty členských států, tak abychom měli odpovídající synergie a dosáhli těch cílů, které jsme si vytkli. S tím se pojí také otázka tedy prostře- zdrojů a malého rozpočtu. Zdrojů je nedostatek a ten eh, rozpočet je skutečně velice malý a proto potřebujeme skutečné vlastní zdroje. Ovšem ve smlouvách je nemáme obsaženy, ale to je nutnost, která tedy nevyplývá ze smluv, ale z reality samotné. Potřebujeme vlastní zdroje pro evropský rozpočet a tady očekáváme, určitý vstup z skup input z, z té skupiny na vysoké úrovni. Pak tady máme odpovědnost, to je zásadní otázka. Pokud členské státy se k něčemu zavážou, pokud členské státy a komise předloží nějaké závazky, tak by je měli také splnit. Měly by je respektovat. Respektovat závazky znamená, že někdo bude respektovat víceletý finanční rámec a stoprocentně ho využije. A tady otevíráme otázku flexibility. A je důležité, aby nevyužité zdroje, ty závazky, aby ty nevyužité zdroje z, těch jednotlivých let se nám nestrácely. Je důležité, aby ty nevyužité zdroje tedy se přesunuly do rozpočtu dalšího roku. To tedy znamená, že pokud bychom veškeré ty závazky 100, využili a platby v tom při to případě musí být také ale zaplaceny ve veškeré výši 100%, stejně jako ty závazky. Využití závazku musí znamenat zaplacení. Tady máme ovšem velice nedobrou situaci a pokud dojde k urgentní situaci, k mimořádné situaci, tak tady musí být mimořádné zdroje pro to. To znamená, musíme mít možnost jít nad ty stropy, nad stropy víceletého finančního rámce. A z tohoto pohledu musíme mít určité speciální nástroje a musíme je chápat tak, že budou skutečně tyto nástroje budou nad stropy rozpočtu nad stropy marží. Eh, tuto, tento názor sdílí komise, ale nezdílí ho rada. I když si myslím, že náš názor je jednoznačně správný. Protože pokud je to něco, s čím by se může počítat, no tak by to bylo uvnitř těch rozpočtů, uvnitř těch marží. A právě protože je to něco mimořádného, tak je to mimo, nad to, nad víceletý finanční rámec. Pro mě je také jasné, že veškeré ty přebytky rozpočtové E, z určitého roku se musí být, musí být také využity a to v roce následujícím. A otázka, a je to něco, co my vždy obhajujeme, je to jednotnost rozpočtu a komunitární metoda. Je nepřijatelné například to, že momentálně existuje privilegium všeho, co se týká těch čtveřenečkých fondů, a takových těch ad hoc nástrojů, které jsou mimo rozpočet a vůbec se do toho parlament není zapojen. Já chápu, že to je jistý způsob, jak eh, navýšit vlastně ten rozpočet nad to magické číslo 1% HND. Pro členské státy je to prostě skutečně taková linie, oni nemohou překročit to 1% a proto, aby ho překročili, no, tak, eh, tak se používají tyto prostředky, což má spe, specifická pravidla. Mechanismus pro pomoc uprchlíkům v Turecku, příspěvky členských států, tady ne, eh, to, co oni na to zaplatí, tak se to vlastně vůbec nepočítá, eh, ne, nezapočítává do deficitu. Tedy pokud by ovšem chtěly členské státy pomoci uprchlíkům prostřednictvím rozpočtu, tak se to do deficitu již započítává. Tedy tady se vytváří úplně ad hoc nástroje mimo víceletý finanční rámec, počítá se s výjimkami a vůbec není používána a respektována komunitární metoda. Pak tady jsou další věci, které pro mě jsou důležité a týkají se rozpočtu, a to jsou slova transparentnost a jednoduchost. A když hovoříme o transparentnosti a jednoduchosti, není jednoduché chápat to, jak se vlastně dělá veškeré to financování. Takže my bychom měli skoncovat s veškerým typem kompenzací, pokud chceme jednoduchost a transparentnost. Znamená to tedy, že prostě členský stát bude mít určitý finanční příspěvek a není možné, že pak se mu ten, eh, co já vím, 60% tohoto příspěvku vrátí. Ale potom, když hovoří eh, ke svým lidem ve své vlastní zemi, tak nehovoří o tom, že dostal něco navráceno, ale hovoří o tom, co zaplatil údajně jako celé. Takže vůbec tam neříká, že zaplatil 100% minus 66%. Eh, takže ten čistý příspěvek je úplně jiný. Vůbec nehovoří o té kompenzaci, o tom rabatu, vůbec si to z toho neodpočtou a ve své argumentaci pak používají tu původní částku, kterou do rozpočtu odvedli. Veškeré tyto otázky, myslíme, se týkají našeho výboru pro rozpočet a ve své zprávě já mám určité podněty, určitou úvahu a já doufám, že tedy kolegové přijdou se svými příspěvky, že obohatí mou zprávu. Já jsem tedy e, vlastně neplánovala s tím, že se to bude dělat už nyní, ale prostě bylo to urychleno těmi e, událostmi z nedávné doby. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za Manueli. Patrice Sulin. Hvala predsedujoči za besedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také velice poděkovat panu Fernandesovi za předložení tohoto názoru, jak bychom mohli tedy eh, dále upravovat eh, institucionální eh, uspořádání v roce 2017. Já s tím naprosto souhlasím. Netýká se to jenom migrace, ale myslím, že je znepokojivé, co se odehrává, zejména zejména v oblasti nezaměstnanosti mládeže na úrovni EU. Podle posledních údajů asi 7 milionů mladých lidí je bez práce. Diskutovali jsme o vlastních zdrojích již poměrně dlouho. Je nutné nalézt tyto vlastní zdroje, ale stále se nám nepodařilo nalézt správnou odpověď. Potřebujeme využít všech Eh, příležitostí, zejména tedy výměny názorů s panem eh, Montym, předsedou skupiny na vysoké úrovni pro vlastní stroje. Těším se na tuto diskuzi a myslím, že je třeba to vidět také v souvislosti s Brexitem eh, a vzhledem k tomu, že asi 5 eh, milio, miliard eur je příspěvek Velké Británie do eh, evropského rozpočtu. Bude to mít značné dopady. Ráda bych věděla, jak se na to můžeme připravit. Zda eh, můžeme zajistit určitá opatření, jak na to budeme reagovat, nebo dojde ke snížení určitých projektů, nebo jak budou kompenzovány, co se týče tedy klíčových institucí budou členské státy muset platit více do evropského rozpočtu, ale to je jistě jenom jedno řešení. Pokud ten distribuční klíč se nepotvrdí na evropské úrovni. Myslím, že bychom o této otázce měli již nyní diskutovat, i když se o tom zpravidla eh, diskutuje je v souvislosti s jinou lhůtou 2016-17, ale musíme zareagovat velice rychle. Souvisí to s ekonomickými indikátory v Evropské unii eh, zaznamenáváme jejich pokles a myslím, že to také povede ke snížení vnitrostátních rozpočtů členských států a bude je to uh, nutit, aby tedy platili méně prostředků do evropského rozpočtu. Za každé ekonomické krize musíme čelit korupci, vyhýbání se placení daní, a musíme zabránit odklonování prostředků. A také bych chtěla upozornit na některé jednotlivé projekty, protože e, můžeme předpokládat e, určité ekonomické jevy. Já doufám, že můj výhled není příliš pesimistický, ale jsou to důležité aspekty, na které se v budoucnu musíme zaměřit. Děkuji. Děkuji, pan Danou. Eh, pane předsedo. Já v zásadě souhlasím eh, se zprávou pana Fernandeze. Eh, jsou tady tři základní otázky. Otázka převodu přebytků. To je jediný příklad, kdy se prostředky vrací daňovým poplatníkům, takže tady musíme zvolit nějaký seriózní přístup konvergence a urgentní situace, které samozřejmě jsou Eh, nepředvídatelné, někdy ale mohou být i předvídatelné, například zaměstnanost mladých, to musíme eh, považovat jako urgentní eh, záležitost. A jednotnost rozpočtu, abychom nevedli ty války mimo rozpočet. Takže to jsou tyto tři body, na kterých se musíme shodnout. A já bych se ještě vrátil k tomu vašemu úvodu, a to je to spoluvlastnictví eura spoluvlastnictví, v rámci kterého nemůžeme nic eh, upravovat. Eh, musíme předělat celé eh, základy a z toho plyne i ta myšlenka vlády eurozóny, kterou já podporuji. Lankomil? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat kolegovi Fernandéšovi k, chce mu pogratulovat k vítězství jeho země, k mistrovství Evropy ve fotbalu. Ale na rozdíl od fotbalu, kde eh, když eh, se hra odpíská, tak v tabulkách zůstane jenom výsledek a všechno ostatní, co s tou hrou souvisí, je minulostí a už se k tomu nevracíme. To o, si myslím je úplně jinak v politice a s, o, s otázkami, o kterých musíme diskutovat. Tady rozhodnutí není prostým rozhodnutím, e, po kterém život jde dál. E, musíme samozřejmě reflektovat, co to vyvolá, co se děje. A vy, mm, vy jste velmi pěkně řekl, že pokud existují nějaké úpravy, například o sankcích e, nebo v případě nedodržení smluvních povinností, povinností a e, oni se trvale nedodržují, tak e, nejenom e, Není to škoda jenom pro tu jednu smlouvu, ale vlastně pro celkovou eh, jaksi konstrukci Evropské eh, unie. A když se potom eh, přichází se zdůvodněním, že se někdy dávno udělala chyba a proto se ty chyby pořád opakují, tak bychom měli být féroví a říci, že ty smlouvy jsou sice někde napsány na papíře, ale ve skutečnosti už neexistují. A to je velký zásadní problém týkající se institucionální struktury Evropské Evropské unie. A když o tom diskutujeme, měli bychom my jako rozpočtový výbor eh, mít možnost, eh, jak si do toho mluvit ehm, v tom smyslu, aby struktury byly jednoduché a transparentní. A právě v oblasti rozpočtu tomu tak není. Kromě několika expertů nikdo nerozumí rozpočtu Evropské unie. Správně se tady také říkalo, že už jenom otázka bruto a neto pladeb je pro spoustu lidí nesrozumitelná a když se tím zabýváme, tak eh, vlastně eh, nevych, eh, není to tak, že od bruto odečteme neto a máme nějaký výsledek. Evropská komise počítá, to počítá ještě mnohem složitěji, započítává různé platby, odečítá různé platby, čili je to velmi komplexní a složitá záležitost. A já bych rád tady vyslovil takovou jednu věc. Neměli bychom být odvážní a říci, pojďme společně se zamyslet nad tím, jak by se eh, dala tato struktura z rozpočtového hlediska zjednodušit? Má smysl opravdu, aby Německo, což je největší netoplátce, a já eh, se k tomu hlásím a myslím si, že je to správné, že Německo platí největší příspěvky do EU, ale pokud 30 miliard eur ročně posíláme do Bruselu a každý rok dostáváme 14 až 16 miliard zpátky, tak se ptám, proč vlastně ne neposíláme do Bruselu méně a neparticipujeme, eh, ne, jak se nevzdáme se participace na určitých programech. To by zeštíhlil rozpočet, byl by pak transparentnější a bylo by jasné, kdo financuje co. Mně teď opravdu nejde o to, abychom nějak seškrtávali příspěvky. Eh, Evropská unie potřebuje naše příspěvky, ale měli bychom se postarat o zjednodušení a já nechápu, proč nějaký sedlák ve Schwarzwaldu, který Eh, má dostat dotaci eh, prostřednictvím evropského nařízení, přestože by úplně stejně ji mohl dostat z Berlína anebo z jeho spolkové země. A eh, je tady celá řada věcí, kde bychom opravdu měli škrtat. Děkuji. Merci, je ne vois pas Děkuji, nikdo jiný se v tuto chvíli nehlásí o slovo, pokud jde o tu jednotu rozpočtovou, to je velice důležité. V minulém týdnu eh, jsem eh, předložil diagram, který připravil sekretariát a Uh, upřímně řečeno, uh, není možné se v tom vůbec vyznat. Uh, ty jednotlivé nástroje, speciální nástroje, garanční fondy jsou velice roztříštěné. Uh, Eh, mechanismy eh, finančního zabezpečení, seřenecké fondy, eh, ty různé rozpočtové nástroje. Prostě jde to úplně všemi směry a základní pravidlo v demokracii je, že občan musí pochopit, jak vypadá rozpočet. Ten rozpočet musí být srozumitelný, jasný, Jinak budeme čelit celé řadě různých kritických referent vůči Evropské unii. Problém Evropské unie je, že není eh, čitelná pro eh, občany. Ministři se tady eh, scházejí mezi sebou, když se tady sejdou v Bruselu, tak nejsou pod kontrolou národních parlamentů ani pod kontrolou Evropského parlamentu. Oni si tam řeší ty své věci, není z toho žádný zápis. To prostě takto nemůže pokračovat. Takže pane Fernandezi, závěr. Děkuji za veškeré podněty a e, také doufám, že e, mě předložíte nějaké další návrhy, než dokončím zprávu. Budeme mít ještě dost času, abychom mohli předložit pozměňovací návrhy a vypracovávat kompromisy. A Toto tedy byla první výměna názorů a vidím, že je mezi námi silný konsenzus a že v podstatě mezi námi nepanují žádné rozdíly. Děkuji mnohokrát. Si, alors nous allons... Děkuji. Nyní na pár minut přerušíme naše zasedání a budeme pokračovat, až tady bude pan eh, Monty, jakožto předseda skupina, skupiny na vysoké úrovni, ohledně vlastních zdrojů. Vážení kolegové, prosím, zaujměte opět svá místa. A já bych eh, zde rád přivítal eh, premiéra pana Monteho, jakožto eh, předsedu skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, eh, které by mohl využívat eh, rozpočet Evropské unie. Velice se očekávala tato výměna názorů, mohla proběhnout o pár týdnů dříve, nicméně ty okolnosti to neumožnily. A já jsem rád, že pan Monty eh, tady s námi může být dnes dopoledne, bude hovořit o perspektivách. Eh, další významný milník je září, kdy se sejdou zástupci národních parlamentů. A já bych rád zdůraznil význam eh, tohoto zasedání a nezbytnosti navázat kontakty s kolegy z národních parlamentů, protože ten rozhodující krok, který bude třeba učinit pro vlastní zdroje, eh, vyžaduje, aby existovala naprostá důvěra mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Pane Monty, máte slovo. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment. Pane předsedo, mnohokrát děkuji za toto pozvání. důraz, který eh, klade Evropský parlament a tento výbor eh, na tuto problematiku, to je eh, věc, která byla zcela zásadní v rámci naší práce a vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje a bez pochyby to bude i zásadní pro pokračování prací v rámci tedy toho Eh, politického pokračování eh, této problematiky eh, v návaznosti na dvě etapy. První, na tu jste poukázal, pane předsedo, a pro nás je to také velice důležité, to je tedy konference zástupci parlamentu a pak finální stanovisko naší skupiny ke konci roku. Já vám nesmírně děkuji, zejména za tuto pozvání. Rád bych využil této příležitosti a vyslovil slova uznání a opakovanou podporu, kterou Evropský parlament vyjádřil během minulého týdne, a to v usnesení ohledně povolebním přeskupu více letého finančního rámce na období 2013-2020 byla vytvořena eh, skupina eh, na vysoké úrovni pro vlastní zdroje koncem, do konce tohoto roku a my se snažíme včas eh, poskytnout údaje v souladu s mandátem, který nám udělili tři evropské instituce. Jsem pevně přesvědčen o tom, že dostatek času, který naše skupina získala k prohloubení svých úvah, byl také dobře využít, a to ze tří důvodů. Eh, když zvažujeme eh, řešení eh, nouzových situací při určitých příležitostí, to může být velice přínosné a tak to také nastalo. Máme příležitost společně o tom přemýšlet a povzbudilo to také mnohé think tanky a skupiny, aby přispěli k tomuto zvažování. Umožnilo nám to, abychom zvažovali eh, výzvy, kterým Evropská unie nyní čelí a také měnící se prostředí. E, dovolte, abych se vyjádřil k posledním dvěma tématům. Mezi mnoha příspěvky, které jsme obdrželi a jsou také k dispozici na webové stránce naší skupiny na vysoké úrovni, je to e, vyjádření k potenciálu a k omezení e, tvorby rozpočtu Evropské unie. Tato studie jde do podrobností, co se týče potenciálních eh, prvků vlastních strojů na základě hodnocení nových strojů přes reformy, které jsou spjaty eh, se zlepšeními na straně výdajů. A uvádí také celou řadu eh, možných balíčků a vyjadřuje se k jejím přínosům a také je tu obsáhlé kompendium analýz budoucích finančních prostředků EU, které vypracovali němečtí experti začátkem tohoto roku. Týká se to celé řadě otázek, až eh, počínajíc financováním veřejných statků v EU po otázku eh, subsidiarity až po specifické otázky, které se týkají zdaňování paliv a elektřiny. Závěrem bych se chtěl zmínit také o celé řadě jednotlivých eh, příspěvků k naší eh, práci. Poslední nizozemské předsednictví nás opravdu velice podpořilo a zvažovalo propojetí eh, reformy výdajů známe tedy, jsou to dvě stránky této výzvy, abychom zajistili, aby evropský rozpočet vyhovoval požadavkům budoucnosti a všechny tyto vstupy byly o to cenější, protože nastaly velice převratné časy a ty stále pokračují. Když skupina zahájila svou práci v, v ním pololetí roku 2014, tak nálada nesměřovala k tomu, abychom diskutovali o zásadních otázkách, jako je fungování evropského rozpočtu nebo o no, nových o, o kompetencích, které by se měly převést na Evropskou unii. Pokračující finanční eh, krize a eh, vypuknutí migrační krize ukázaly eh, na velké propasté rozdíly v naší politice. V tomto smyslu, pane předsedo, vzhledem k termínu naší konečné zprávy povinně roce 2015 znamená, že by to byla úplně jiná zpráva, která by vycházela z rutinní činnosti, zaznamenala by možná okrajové rutinní vylepšení, ale využili bychom toho, co eh, znamenalo obrovské turbulence s celou řadou spojených výzev, kterým EU čelila ve stejnou dobu. Takže jsme se snažili jít mnohem hlouběji, mnohem více k základním eh, zájmům, rekonstitutivním zájmům, nejenom k otázce financování EU, protože evropský rozpočet bude úplně jiný, protože i Evropská unie musí být něčím úplně jiným, protože se zcela náhle vynořily všechny tyto výzvy. Oproti uplynulým letům každý subjekt, eh, národní vlády, eh, Rada, Evropský parlament, cítí potřebu, že se musí eh, vrátit k pojmu eh, evropských veřejných statků, které se vyčlenují, i když se objevují na podprahové úrovni v eh, diskusích. Přidaná hodnota je známa, ale ty modalita se této přidané hodnoty se vytrácela. Ten pojem veřejných statků v naší společnosti se zaměřoval zejména na maximalizaci spotřební prosperity jednotlivců a snižování daňové zátěže. Zatímco ty veřejné statky, které naštěstí nebo bohužel mohou být efektivně realizovány jenom na úrovni EU, se nyní dostaly do popředí. Finanční stabilita a hospodářský růst, vnitřní a vnější bezpečnost je stále e, složitější je řešit odděleně kvalita životního prostředí, s globální dohodou, která byla dosažena na konferenci COP21, Evropská unie v této oblasti hraje klíčovou roli. Všechno to jsou výzvy, na níž závisí přežití Evropské unie, ale i prosperita a bezpečnost našich občanů. A to mnohem více, než jak jsme to vnímali před rokem. Není třeba to příliš dlouho zkoumat, abychom si uvědomili, že stávající evropský rozpočet eh, není dostačující, abychom plnili všechny tyto cíle. Já řeknu to, co jsme pokládali před rokem za ambiciozní, se nyní snížilo na pouhou podstatu, na pouhou nutnost, co potřebujeme pro financování EU, pro zajištění všech příjmů a výdajů. Takže realita navýšila ten strop a náš mandát se zaměřil na stranu příjmu a my vypracujeme doporučení pouze k příjmům, ale chceme zdůraznit, že je zapotřebí uskutečnit reformy v obou oblastech současně. Jsou tu eh, možné nové stroje a eh, příjmů v závislosti na politice a může to eh, zajistit nové podmínky pod, pobídky pro evropskou politiku a jsou tu také další příjmy, vyplývající z některých politik EU, které mohou být značné, ale ne, z toho nepoplynou prostředky do rozpočtu a budou přerozděleny mezi jednotlivými rozpočty. Musíme řešit obě oblasti a hledat co nejefektivnější postup. V této fázi jsme obsáhle diskutovali o všech těchto otázkách a dalším důležitým milníkem v naší činnosti bude diskuze o některých otázkách. Ty nejdůležitější se budou diskutovat na té konferenci 7. a 8. září se zástupci národních parlamentů v Evropském parlamentu za účasti hostujících institucí i Evropského parlamentu. Snad bych měl věnovat několik minut této konferenci, která představuje velice důležitý psychologický institucionální moment. Jak víte, cílem je začlenit národní parlamenty do našich eh, úvah, jak o nich pan předseda hovořil úvodem protože jsme zanedbávali účast národních parlamentů v minulosti a byli zapojeny do eh, diskusí jenom když šlo o jejich úlohu, eh, když šlo o potvrzení eh, rozhodnutí. Účinek naší skupiny, jejíž čest mám předsedat, proto protože je to velice citlivá otázka, která je zpravidla eh, v kompetenci národních vlád, je vést diskusy a já jsem již říkal, že to funguje velice dobře eh, v akademickém světě a tato konference se má stát důležitou platformou pro národní parlamenty, aby eh, cítili, že to je jejich parketa a to nám umožní, abychom zohledňovali eh, jejich připomínky k závěrečné zprávě. Rozdělili jsme konferenci na tři panely a budoucím účastníkům jsme poslali dopis s vysvětlením eh, struktury a otázek, o kterých se bude diskutovat. Jsou to tedy ty tři panelové diskuze. Číslo jedna, jakou roli nebo jaké úlohy má hrát evropský rozpočet v evropských veřejných financích. Dvojka, nové zdroje příjmů v EU, otázka, co funguje a co je třeba změnit. A třetí panel, lepší soudržnost mezi evropskými rozpočty. Otázka, jak můžeme lépe spolupracovat, to je konkrétní vyzvání na adresu vašich kolegů z národních parlamentů. Já jsem zapomínal, že se patřím vlastně k nim. Povedeme tedy naprosto konkrétní dialog účast Evropského parlamentu na tomto eh, konferenci na této konferenci hraje podstatnou roli a dámy a pánové, vy poslanci Evropského parlamentu, poslanci z národních parlamentů budou společně vystupovat i s pozvanými řečníky. Budou tam tedy poslanci z národních parlamentů, členové z naší, naší skupiny Eh, budou mít úvodní přednášky do tematických okruhů. Pokud se zúčastníte, tak jsme připravili konkrétní webovou stránku, kde budou uvedeny dokumenty, které projednává skupina na vysoké úrovni. Eh, budou tam také eh, různé články, diskuze akademiků, různé návrhy. A Můžeme vám eh, dát samozřejmě eh, údaje o této webové stránce. Pokud dovolíte, pane předsedu, ještě několik slov o činnosti naší skupiny na vysoké úrovni. O té, co eh, odevzdá tuto závěrečnou zprávu. Chtěl bych se zmínit o tom, že se naše skupina ještě několikrát sejde během září a října, abychom diskutovali o obsahu této zprávy do veškerých podrobností. A to také ovlivní výsledek té meziparlamentní konference. Budeme tedy začátkem prosince prezentovat závěrečnou eh, zprávu. To je náš cíl, nebo v polovině prosince. Bude to tedy záviset na eh, spoluúčasti institucí. Naše skupina byla společně vytvořena třemi institucemi a je to vidět i eh, na setkání tří předsedů v Štrasburku a jim předložíme tuto zprávu a ze zdvořilosti bychom se měli obrátit i na předsedu Evropské rady. A samozřejmě s radostí předložím zprávu přímo i vám, pokud to budete pokládat za vhodné. Spolu E, s útvary jsme pracovali na stanovení termínu, takže v nadcházejících dnech se můžeme rozhodnout, jak e, tu prezentaci můžeme začlenit do e, vašeho programu v prosinci. Tak, jak to předpokládal mandát pro naši skupinu, Evropská komise potom posoudí, konečná doporučení a rozhodne o tom zda předloží legislativní návrh, který se týká vlastních zdrojů, tedy poté, co ty tři instituce za poměrně dlouhé, na dlouhé období nám svěřili tento mandát, kompetence přejdou na instituce, které mají monopolní postavení pro zákonodárnou činnost komise a rozhodnou o nějakém legislativním návrhu k vlastním zdrojům. Posléze tedy o tom rozhodnou legislativní instituce a já věřím, že to přispěje k našim úvahám. A pokud máme ještě tři nebo čtyři minuty, pane předsedo, závěrem bych rád nadhodil dvě otázky, které jsou důležité vždy, když zvažujeme finanční záležitosti EU a objevují se zejména v obavách, které jádřil ve svém usnesení Evropský parlament minulý týden. Tyto dvě otázky se také projednávaly eh, do hloubky na půdě naší skupiny a eh, budou zohledněny v závěrečné zprávě. První otázka se týká propojení mezi eh, příjmy a evropskými politikami. A druhá otázka jsou obavy nebo velice důležité otázky pro vás i pro nás. Jsou eh, nástroje, které se používají k financování ad hoc. K té prvé otázce. To je spojitost eh, mezi stroji eh, příjmů a evropskou politikou a také se to týká eh, evropské přidané hodnoty a víme, že to se nedá snadno posuzovat, snadno měřit, ale přínos z toho, že jsme součástí jednotného trhu, je velice dobrý bod. Mimochodem, pane předsedo, můžeme hodnotit věci eh, dobře, až když je ztratíme, nebo když si představíme, že je ztratíme. To je nejlepší představa hodnoty jednotného trhu. nyní, když jeden členský stát opouští tento jednotný trh. A není těžké si představit, že to nespadá do naší kompetence, si uvědomit, jak vážné a hluboké konfrontace nastanou, až se bude jednat o podmínkách pro členský stát, aby dále profitoval z přínosu jednotného trhu. I když z kulturního a politického hlediska tento bývalý členský stát možná více než eh, proporcionálně byl součástí těchto veřejných statků. Nejsou to jenom aspekty dotýkající se EU, pane předsedo, potřebujeme. aby docházelo k takovýmto konfrontacím, abychom si uvědomili tuto hodnotu, kterou nejsme schopni vidět e, v čase normálu. Tedy přínos součásti jednotného trhu. Co se týče rozpočtu, je to eh, vymáháno společnými pro členské státy se zaměřují na ty národní příspěvky do evropského rozpočtu. Přesto by si měli uvědomit, jaké přínosy jim skýtá jednotný trh. Když se podíváme na zemi, která není členskou zem, členským státem jako Norsko, ale účastní se na jednotném trhu, účastní se celé řady vybraných politik, tak eh, můžeme říci, že tato země eh, platí do rozpočtu eh, více než dvojnásobek těch přitělených výdajů, takže tu jsou mnohem větší přínosy z účasti na jednotném trhu, než to, co je viditelné a co je směřitelné. A tato země hodnotí, že tato e, účast e, jí stojí za tento finanční e, příspěvek a není to nějaká romantická úvaha, jsou to konkrétní kalkulace když se zaměříme na jasné veřejné evropské statky, které nelze zajistit pouze na národní úrovni, je to cesta před, abychom obnovili eh, jasné odůvodnění evropských eh, výdajů a zmírnili ty trpké boje. To je to, co jsme se poučili v uplynulých dvou letech z společná odpovědnost, i když to ještě nebylo převedeno do formy integrované politiky. Jistě je tu eh, velká poptávka po takovéto integrované politice. Některé eh, členské státy navýšily své eh, rozpočty na bezpečnost a také jde o Evropský pakt růstu stability Tady jde o vnitřní a vnější bezpečnost. Bezpečnost na vnějších a vnitřních hranicích je ve prospěch našich občanů i, z těch, i v těch členských státech, které nemají přímé vnější hranice. Obranná eh, iniciativa a občané ji eh, podporují bude eh, také takovým eh, evropským veřejným statkem, když to nepodporují všechny členské státy a doplňkovost s národními rozpočty a efektivita příspěvků z evropského rozpočtu mají být přeskoumány, abychom zajistili lepší rozdělení úkolů. Ne všechny odpovědi jsou na straně výdajů. Možná tu, tu jsou nějaká řešení na evropské úrovni, také na straně příjmů, tím, že navrhneme všechny ty zdroje, které jsou zpěty s nějakým cílem, s nějakou prioritou nebo s nějakou politikou. Zkoumali jsme takovéto zdroje vyplývající eh, eh, z různých politik, abychom lépe pochopili, co dělá EU. A já vám uvedu jenom několik málo příkladů finanční stabilita, eh, boj proti hýbání se daňovým podvodům, hypotéze, které říkáme FET a nakonec životní prostředí, boj eh, proti klimatickým změnám, uhlíková daň, sdílení národních eh, daní, eh, zdaňování paliv a tak dále a tak dále. Navýšení investic v EU a v eurozóně využíváním zdrojů ad hoc to není vyčerpávající seznam a nejsou to hlavní cíle naší činnosti, ale myslím, že je to docela zajímavý vedlejší produkt. Snažíme se ukázat, že na straně příjmu rozpočtu lze také eh, přispět k eh, utváření politik, jako je i fiskální politika v členských státech a to souběžně E, ujasní aktivitu EU vůči občanům. A teď přejdu k druhé otázce, kterou jsem chtěl nadhodit. Ty e, hlavní obavy, které se týkají šíření využívání nástrojů, které e, e, znamenají využívání prostředků ad hoc. Ty nejsou e, financovány z vlastních zdrojů a musíme zvažovat, kolik inovace a flexibility můžeme akceptovat, než bude uplatněna zásada jednotnosti rozpočtu a odpovědnosti. Byli jsme svědky toho v uplynulých měsících, že jsme řešili urgentní záležitosti ad hoc, jako z svěřeneckých eh, fondů nebo nástroje eh, pro uprchlíky, pro Turecko. A členské státy chtějí poskytnout v roce 2016-2017 doplňkové 2 miliardy, aby eh, bylo možné využít těchto fondů z příjmu evropského eh, rozpočtu a je, ukázali jednomyslné rozhodnutí. To ukazuje, že eh, koordinovaný postup eh, lze nalézt, pokud je to nutné. Skupina na vysoké úrovni si velice dobře uvědomuje, také eh, signifikantní chyby v tomto řešení. Máme tu pragmatické odpovědi, to je pravda, ale rozhodně to nepostačuje z hlediska eh, demokratické kontroly. Také je třeba vidět, zda poskytují dostatečné eh, efektivní nástroje zejména když se ty urgentní řešení dostávají do strukturálních priorit. Někdy je to jako v normálním životě člověka, rodiny. Je to věc, kterou označíme za urgentní a my si uvědomíme, že ten jev tady již byl dříve, ale nezařitili jsme ho tak ve svých myšlenkám, myšlenkách a stává se z toho strukturální jev. Zejména když se z toho stávají eh, strukturální priority, tedy z těchto urgentních otázek, o to více je jasné, že jsme vybrali takováto řešení, protože eh, není třeba otevřít lety finanční rámec nebo eh, rozvoj a výzkum. Je to, eh, jsou to autonomní, skutečné z vlastní zdroje, které tak jsou zbytečné. A závěrem bych chtěl říci, že tu jsou některá tvůrčí řešení, a mohou jít ruku v ruce s posílenou demokratickou kontrolou a přesto zajišťují flexibilitu při využívání prostředků. Je tu jedna složka na straně příjmů v rozpočtu EU. Nejsou to vlastní troje, ale nazývají se spíše neatraktivně jako jiné zdroje. Zmiňovali jste se tady o konkurenci mezi fondy a jsou to možné zdroje eh, z mimořádných příjmů. V současnosti to tak není, protože tato položka, když je rozpočtována, tak se dostane do té, eh, na tu stranu eh, výzkum a vývoj, ale ty nej, jsou vytvářeny na základě rozhodnutí o vlastních strojích, ale vznikají na základě sekundárního práva. Nejlepším takovým příkladem nepředpojatým je eh, jsou případy eh, konkurence a kartelových dohod, ale také Eh, ty vyplácení různých prémití pro osobní automobily, článek 7 a smlouva nám umožňuje takováto opatření fiskální povahy v oblasti životního prostředí a energetiky. Článek 1.92 a 1.94 smlouvy o fungování Evropské unie. Takováto opatření, která nebyla ještě použita, musí být nejprve odůvodněna politickými cíly, ale mohou být koncipovány také tak, abych přispěli k evropskému rozpočtu, mohou být vyčleněny nebo než Jsou to takové nástroje, eh, také příjmy z aukcí se eh, běžně využívají na národní úrovni a mohou, se, mohou ovlivňovat eh, evropskou politiku i v budoucnu. Omlouvám se, že má prezentace trvala tak dlouho, ale věděl jsem, pane předsedo, že rozpočtový výbor eh, usiluje tedy o eh, to, aby zvažoval výsledky naší činnosti. Proto eh, jsem se vám snažil zprostředkovat přesně tyto informace. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Tady. A ten potlesk jenom doprovodí můj komentář, který takyž bude poněkud nadbytečný. Samozřejmě to, co jste tady s námi sdílel, naprosto e, splňuje naše očekávání. E, rozpočtová jednota Rovněž bychom měli přidat zásadu čitelnosti rozpočtu. Rozpočet, eh, který je ve službách společenství, jehož členové nejsou schopni ten rozpočet číst, to je instituce, která je velice křehká Evropa není čitelná pro Evropany a je naprosto nezbytné, aby rozpočet Evropské unie byl srozumitelný pro evropské občany, aby pochopili, že Evropská unie má přidanou hodnotu a ta přidaná hodnota to jsou ty evropské veřejné statky. A v tom případě pak Evropa bude hovořit eh, střícím eh, občanům a musí tady být jednota, rozpočtová jednota. A je tedy třeba eh, tady to nastavení tam udělat takový velký třesk. Ta konstelace je skutečně tam poněkud hodně mraků. Každopádně, mnohokrát děkuji ještě předtím, než dám slovo zpravodajům, možná Kalma Masur, která eh, zasedá eh, také eh, ve vaší skupině na vysoké úrovni, mohl by nám také říci pár připomínek. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem členem skupiny na vysoké úrovni a rád bych poděkoval panu Montimu Rád bych eh, ocenil, jakým způsobem on tedy naplňuje mandát, který byl svěřen této skupině na vysoké úrovni a eh, snaží se přesvědčit eh, všechny členy, pokud jde o ten koncenzuální přístup. Jsem přesvědčen, že koncenzu se podaří dosáhnout. Tři připomínky. Za prvé, pan předseda Monty to řekl, všichni členové Eh, výboru to rovněž vědí, ale je třeba to zdůraznit. Vše, eh, co se událo za poslední dva roky, jen potvrzuje, eh, co rozpočtový výbor parlamentu již říkal a na základě toho vznikla tedy skupina pro reformu systému vlastních zdrojů, rozpočet a rámec, na kterém bylo třeba se shodnout 2000, na období 2014 až 2020, eh, vůbec nesplňuje eh, potřeby, eh, nové potřeby Evropské unie. A já jakožto člen rozpočtového výboru si myslím, že bychom si měli klást otázku, zda je stále relevantní mít víceletý finanční rámec, Eh, dohodneme se na sedm let, ale je tam celá řada nepředpokládaných událostí a po půl roce eh, ta struktura je úplně jiná. A je třeba si eh, položit tu otázku, vy jste to implicitně také, pane předsedo, na to poukázal, zda tedy klasický evropský rozpočet by neměl být kompletně přepracován. My se nacházíme v situaci, tak jak jste říkal, eh, kdy se jedná o konstelaci eh, rozpočtů eh, mezi jednotlivými státy, které se zavádí tak, abychom mohli financovat nové potřeby. A v tom rozpočtu společenství, když potřebujeme nalézt zdroje pro financování Junkrova plánu, pro financování eh, transformace Frontexu na skutečnou agenturu pro kontrolu vnějších hranic, abychom eh, byli schopni financovat eh, rozvojovou pomoc pro Afriku a tak dále, tak se odebírá z financování těch společných evropských statků, tak jak jste to nazval. A jediný aspekt tedy rozpočtu společenství, to jsou eh, ty eh, položky, eh, ty 80 rozpočtu, které jsou pro členské státy. A to znamená, že rozpočet společenství už neexistuje. To už nemáme žádný rozpočet společenství. Takže je třeba, abychom to v daný okamžik řekli. A já bych k tomu ještě e, dodal, že Brexit e, povede k tomu, že budeme muset e, celou řadu věcí e, revidovat protože když nebude spojené eh, království, nebude ani britský eh, rabat, ani žádný jiný rabat, eh, protože všechny ty ostatní rabaty vyplývaly původně z toho britského rabatu. Takže tady mm, je to tak velice důležitý bod. A další dopad, možná nepřímý dopad Brexitu, je velice pravděpodobné, že v následujících měsících, možná letech, Eh, přijde celá řada politických iniciativ, tak, abychom spustili nové politiky v rámci stávajícího rozpočtu a to eh, zřejmě z právního hlediska formou nějaké posílené spolupráce. Eh, to mega slyšení, společné slyšení ze včerejšího večera vedlo k tomu, že ministři financí zatím nejsou příliš nakloněni vytvoření další kapacity v rámci rozpočtu EU, ale budou další iniciativy, pravděpodobně eh, v oblasti obrany, eh, energetická unie, tím eh, se tam si budeme muset klást otázku, jak využít zdroje ETS a tak dále. Takže eh, ty události pak eh, povedou k tomu eh, našemu přístupu a ve finále bude třeba se zaměřit na to, jak nově přepracovat rozpočet a případně i víceletý finanční rámec. Pokud je o národní parlamenty, se kterými se budeme setkávat především začátkem září, v tom stávajícím kontextu euroskeptické přístupy, eh, které jsou čím dál tím silnější v mnoha zemích, myslím, že jediný způsob, jak eh, do toho vtáhnout národní parlamenty, je eh, přinést příklady, přinést konkrétní čísla a ukázat, že pokud se bude uplatňovat princip subsidiarity, eh, tak eh, jedno euro vynaložené na úrovni společenství eh, by mělo přinést úspory nebo alespoň ne, zhorší daňovou zátěž daňových poplatníků. A mělo by to naopak umožnit ušetřit prostředky na národní úrovni, takže můžeme doufat, že eh, tam, kde do toho vstoupí Evropská unie, tak by to mělo ulehčit daňovou zátěž eh, poplatníků. Bez ohledu na to, na jaké úrovni eh, jsou ty daně alokovány. Já jsem poměrně rozčílený a zlobím se na Evropskou komisi v této záležitosti, protože je to už 18 měsíců, co žádáme eh, komisařku, aby činila, či aby to eh, předala Evropskému účetnímu dvoru nebo eh, síti Evropského a národních účetních dvorů, ale zatím takováto činnost započata nebyla. A pokud to, to eh, nebudeme schopni eh, zdokladovat, tak nás zástupci národních parlamentů eh, převálcují, až přijdeme s našimi návrhy. A poslední poznámka, pokud jde o to setkání s evropskými parlamenty, je velice žádoucí, aby členové národních parlamentů hájili evropskou vizi. My nemáme všichni stejnou vizi, jak má vypadat evropská politika, ale všichni máme určitou vizi společných evropských zájmů. A e, v okamžiku, kdy národní pozice e, hraničí s nacionalismem a e, budou čím dál tím silnější, tak je třeba, abychom přišli s evropskou vizí a byli schopni ji hájit. Děkuji vám. Děkuji. Nyní Eh, mají slovo zpravodaji. Eh, pan Levandovský tady není, pan Depry. Děkuji. Pane předsedo, dovolte nejprve říci, eh, že jsem si velice rád vyslechl projev pana Montyho v tom stávajícím kontextu, který je naplněn skepsí, obavami, Eh, stěžováním a myslím, že ten váš signál byl extrémně pozitivní. Především jsem eh, s potěšením zaznamenal, že vnímáte eh, krizi jako něco, kdy je třeba posílit naše požadavky a být ještě náročnější a to velice vítám. Pokud je o stávající kontext a o nové výzvy, vy chcete jít směrem Eh, ambiciozní reformy eh, rozpočtu, a to nejen na straně příjmu, ale i na straně politik. Velice citlivě vnímám eh, tu vaši argumentaci v tom smyslu, že rozpočet se musí zaměřit na evropské veřejné statky. Já myslím, že je to opravdu klíčová revoluce a já bych tady zmínil dva takové komentáře i ty velké evropské statky nejsou ty statky, eh, které eh, jsou nejdražší. Zmiňoval jste vnitřní trh. To je to, eh, co přináší možná nejvíce přínosů a díky tomu Norsko platí do pokladny, protože využívá výhod tohoto nástroje. A to je taková první lekce, kterou můžeme zmínit, pokud jde o evropské veřejné statky. Eh, já mám pocit, že jste hovořil také o bezpečnosti, která by měla být eh, evropským veřejným statkem. A není to pouze zahraniční bezpečnost, ale je to i ta vnitřní bezpečnost. Vnitřní bezpečnost není eh, vždy otázka miliard, je to otázka inteligentní politik, pokud spravodajské služby si budou správně vyměňovat informace, pokud budou existovat postupy, které budou fungovat, kdy eh, zpravodajské služby, které identifikují někoho, kdo je nebezpečný a pokud to budou automaticky sdělovat i ostatním zemím, tak eh, zabráníme eh, tomu, co se stalo s Abdeslanem a pařížskými atentáty. Já myslím, že tato logika je velice pozitivní. Nicméně mám jednu otázku na základě toho, co jste říkal. Zda správně vykládám to, co jste říkal Vy se snažíte nalézt eh, zdroje, které bychom mohli eh, přímo přidělovat konkrétním politikám. V některých rozpočtech ty eh, příjmy jsou poměrně z této kapitoly eh, poměrně skromné. A já se táží, zda tedy eh, to je přístup, eh, který prosazujete, že bychom měli zdroje, které budou přímo alokovány na konkrétní politiky. To si myslím, že je otázka, která je velice zajímavá z toho rozpočtového hlediska. A možná poslední věc, takový, hm, taková určitá pochybnost. Vy jste kladl veliký důraz ve vašem vystoupení na konferenci 7. a 8. září se zástupci eh, národních parlamentů. A já si z toho odnáším závěr, že vy v zásadě eh, se snažíte nalézt eh, politický prostor eh, pro to, abychom měli tyto vlastní příjmy, protože eh, myslím, že se zatím nediskutovalo o těch eh, vlastních příjmech, vlastních zdrojích a e, spíše mám pocit, e, že se snažíte zjistit, e, zda to bude nepřípustné, zda tam bude nějaké veto, či zda bude existovat obecná akceptace vydat se tímto směrem. Takže v, tomto, v tuto chvíli je to vše a ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Děkuji a mám tady tři žádosti o slovo. Prosím, buďte pokud možno co nejstručnější, protože v 11.30 přijdou naši kolegové z výboru Ekon a Budeme hovořit o možných kompromisech, eh, pokud jde o zprávu kolegu Boge a Beres. Pan Donadu. Ano, děkuji, pane předsedo. A já také velice eh, vítám eh, to vaše vystoupení. Já především velice oceňuji to problematiku veřejných statků, na kterou se tak poukazuje Eh, je na to třeba určitý čas. Pan eh, Monty také na to poukázoval, že je třeba jednat rychle. Eh, a já bych měl dotaz. Ta zpráva by měla vyzvat komisi, aby předložila návrhy a táží se, zda tedy si myslíte, že to půjde cestou jednomyslnosti, či zda bychom měli se vydat cestou dobrovolných zemí nebo eurozóny. Eh, Děkuji, pane předsedo, já budu také stručná. Pane Monti, máte samozřejmě pravdu eh, když mluvíte o naději, eh, vy jste řekl, že mluvilo se tady o ctižádosti a o ambicích v souvislosti s vlastními prostředky a to je velice důležité. Samozřejmě eh, mám, mi dělá určitou starost, když mám pocit, že členské státy tuhle věc vidí úplně jinak a možná to též platí pro komisi. Včera jsme měli možnost eh, se sejít se sedmi ministry hospodářství, šlo o fiskální kapacity eh, Evropského měnového prostoru, tedy eurozóny, ale současně vidíme, jaká je realita. Mluvil o tom pan Lamasur. Eh, energetická krize, boj proti terorismu, uprchlická krize. A eh, my přece musíme spolupracovat jako Evropská unie. A není všechno závislé na penězích, ale peníze jsou zapotřebí, pokud chceme reformovat rozpočet. A eh, asi bez vlastních prostředků se neobejdeme. Eh, rozhodnutí, která padla v radě, mě také dělají trochu starosti ale eh, ona se snaží najít eh, společný, nejmenší společný jmenovatel, jenomže to je vždycky ten návrh, který je nejméně ambiciózní. A já doufám, že návrhy této skupiny na vysoké úrovni nebudou eh, přinášet nejmenší společný jmenovatel, ale nejvyšší společný jmenovatel, abychom se v oblasti vlastních prostředků eh, dostali k tomu, že budou eh, součástí příjmové stránky evropského rozpočtu. E Děkuji, pane předsedo. Eh, pane eh, Monty, já si vzpomínám, jak jste tady byl eh, před půl rokem poprvé a sám jste říkal, že Eh, v těch zprávách eh, vidíte celou řadu šedých stínů a že by měly být pestřejší. A já si myslím, že se vám to daří, že vaše práce začíná být pestřejší a barevnější eh, a že ty zprávy už nejsou šedé. Čili měl jste tehdy pravdu, když jste hm, ty zprávy vyhodnotil tak, jak jste je vyhodnotil. Kromě toho eh, bych vám rád pogratuloval eh, k tomu, že vaše pracovní eh, dokumenty jsou zveřejněny online. A vy víte, Mm, že samozřejmě ne všichni občané jsou experty eh, v, oblast vlastních zdrojů, ale myslím si, že to rozhodně přispívá k transparentnosti celé situace a eh, pro mm, všechny aktéry. Ehm, nechci zdržovat, protože už tady mnoho zaznělo, ale já sám bych měl mm, také mnoho co říci. Toto je pro mě důležité když jste předkládali zprávu, eh, tak eh, jste mluvili také o tom, že eh, se musíme dostat eh, pryč od těch technických detailů, že se musíme nalézt, eh, pokoušet naformulovat společnou ideu Evropy, reformovat sami sebe. Eh, musíme hledat Evropu, která miluje své občany a ne Evropu a také Evropu, kterou milují její občané. A samozřejmě mm, tady je důležitá práce s mládeží, ehm, řízení uprchlických toků a tak dál. Musíme Evropu formovat tak, aby eh, i naše rozpočtové reformy pro Evropskou unii byly ehm, trvalé, trvalým řešením, dlouhodobým řešením veškerých ehm, krizových Um, situací. Uh, já podpořím uh, to, co řekli kolegové přede mnou. Uh, dneska vlastně se tady vlastně hraje přátelské utkání. My vám děkujeme, my jsme vám nakloněni, my vás podporujeme, my vám rádi nasloucháme a jsme ochotni podpořit i vaši zprávu. Ale Hm. zajímá mě, jaké, jaký z toho máte pocit. A nejenom možná pocit teď vůči nám, ale také, jak se cítíte vzhledem ke komisi. Um, pustí se komisa v nejbližších měsících opravdu do legislativní iniciativy a jaký máte pocit ze spolupráce s radou a s šéfy států a vlád jednotlivých evropských zemí. Možná bych byl rád, kdybyste nám k tomu mohli říci pár slov. Děkuji. Eh, madame Derriada. Paní Derriada. No, mám jenom dvě připomínky. Já se domnívám, že musíme být velice opatrní, eh, co se týče eh, předkládání takových návrhů, které by znamenaly větší daně. Naši občané trpěli eh, různými úspornými opatřeními, bankovní krizi a nyní tady vidí vysokou míru nezaměstnanosti a vidíme eh, krize v oblasti mléčných výrobků. Eh, bylo to snížení na 250 milionů. Dotklo se to našich eh, zemědělců a dostali opravdu nepatrné prostředky, takže je tu nesmírná skepse. Já se domnívám, že bude velice obtížné prodat tento nápad našim občanům, pokud nebudou vidět, že Evropská unie eh, pracuje pro ně a bylo to ještě umocněno Brexitem jsou tu různé nástroje, eh, záruční fondy, nedostatečná odpovědnost, nedostatečná eh, demokratičnost. Já si myslím, že naši občané to hned tak nezapomenou a je třeba, aby to bylo transparentní, o čem hovoříme. Občané nechápou, jak se vytváří rozpočet, jak je to eh, se zdroji Snad bychom eh, měli eh, se postarat o eh, rozumnou distribuci HND, než se rozhodneme pro cokoliv jiného. Děkuji, jenom taková poznámka na pana předsedu. Vy jste říkal, že v zásadě rozpočet Evropské unie je rozpočtem tedy unie, Eh, rozpočtem, za který zodpovídáme, jakožto rozpočtový orgán, ale rovněž je to konsolidace národních rozpočtů a rozpočtů EU a při příležitosti konference 7. 8. září eh, mám otázku, zda bychom nemohli vyslat signál v tom smyslu, že eh, metody tedy mm, nastavování veřejných rozpočtů, hodnocení Eh, zdrojů a eh, výdajů eh, by mělo probíhat, by to nemohlo probíhat nějakým harmonizovaným, standardizovaným způsobem tak, aby ty dokumenty byly prostě čitelnější, protože dnes tady existuje obrovská heterogeneita. Takže to je ten velký třesk, který bychom chtěli v této eh, galaxii a k tomu budeme potřebovat velkou odvahu a to bude klíčová etapa. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych především vám chtěl poděkovat poděkovat všem členům, kteří se vyjádřili a i všem ostatním za, za jejich pozornost. Ty eh, zásady, které jste zmínili, eh, toho jednot, jednotného rozpočtu, čitelného rozpočtu, ano, to jsou skutečně klíčové zásady a i v rámci eh, té poslední vaší připomínky jste zmínil i metodickou otázku, která by nám měla pomoci mít rozpočet společenství i národní rozpočty alespoň trochu srovnatelnější a díky tomu by eh, ta čitelnost mohla eh, vlastně postihnout veškeré eh, veřejné finance v členských zemích EU. Myslím si, že by bylo dobré, aby jeden ze signálů konference parlamentů byl právě tento. Rád bych eh, moc poděkoval eh, panu předsedovi Lamasurovi. který je trochu více než jen člen skupiny eh, na vysoké úrovni protože eh, on má obrovské zkušenosti, jasné názory a je tedy zdrojem inspirace. A myslím si, že přítomnost pana Lamasura, jakož i ostatních eh, zástupců jmenovaných Evropským parlamentem do naší skupiny, eh, zajišťuje tedy předávání myšlenek mezi parlamentem a e, skupinou e, a to je opravdu velmi důležité. Já mm, nebudu zmiňovat všechny body, o kterých hovořil pan Lamasur, protože e, tady skutečně zastáváme stejný názor a skutečně především ty dopady Brexitu eh, na diskuse o rozpočtu. Ty mohou být eh, zcela zásadní. On tady eh, hovořil o těch eh, eh, logických návaznostech, eh, tedy Brexit bez Spojeného království, bez britského rabatu a bez ostatních rabatů. Možná, že to nebude až tak jednoduché, ale ta logika zatím určitě je. Bod, který bych ještě rád e, zmínil, Uh, vlastně se to týká všech otázek. Kde se nacházíme z politického hlediska? Kde máme pocit, že bychom eh, z hlediska toho politického tónu různých eh, institucí, které jsou jejich mluvčími eh, tomto smyslu bych chtěl říci, že máme jenom jednu obavu. Já mám pocit, že tato skupina byla vytvořena, byla jmenována a já jsem byl jmenován z nějakého důvodu předsedou této skupiny, protože ty tři instituce se chtěly od nás dozvědět pravdu. My sice všichni víme, jak je to těžké mít pravdu, ale chtěli by se prostě přiblížit k té pravdě. Tyto tři instituce se obrátili na mě, protože si uvědomili, že když jsem působil jako komisař, tak jsem nikdy neváhal a využil jsem na plno sílu Evropské komise vůči členským státům nebo zástupcům průmyslových odvětví. Plně jsem využíval těch pravomocí, aby Evropská unie dělala to, co evropští občané od ní očekávají. já si moc nemyslím, že je vla, sebebičování důležitým nástrojem, tak eh, někdy k tomu přistupují evropské instituce. uvědomují se, že musíme eh, rychle dospět ke konci, protože budete projednávat další bod pořadu jednání, ale rychle bych chtěl ještě říci, že my nevíme, jak je tady velký politický prostor, ale myslíme si, že je to součást našeho poslání, abychom se snažili rozšířit tento politický prostor, takže na té konferenci se zástupci evropských parlamentů nebude jenom takový pokus hledat, jak mnoho nebo jak málo politického prostoru tu máme. Konference se vyjádří k závěrečné zprávě a my chceme, aby lidé začali přemýšlet o faktech a aby v důsledku toho rozšířili ten disponibilní politický prostor. Omlouvám se, že jsem se u některých otázek eh, dostal do podrobností, ale všechny byly velice zajímavé. Já jsem si už eh, neuvědomil, že to byla Esperanza Allegri a že to eh, překročilo ten rámec, ale jsem rád, že jsme si zachovali obecnou důvěru a děkuji za pozornost. Děkuji eh, Mariu Montimu a eh, můžeme v klidu odjet na letní dovolenou a připravit se na konstruktivní návrat do práce na podzim. Takže budeme čekat velký třesk v té rozpočtové galaxii.